Now we are changing. Tak. Of the EU, our agenda point six, um, the hearing with six Director General of the Commission on the reservations issued in their annual activity. Máme tedy všechny tyto uh, informace. Nejprve přivítám pana Žána Erika Pake, ředitele pro výzkum a inovace potom Jost Korte, generální ředitel za DG Ample a třetí náš důležitý host je Monik Paria za DG Home. Dobře, tak začneme, začneme od vás. Pan Pake bude hovořit jako první Myslím si, že výzkum je nejdůležitější. Welcome to the Cont Committee. Thank you very much, Madam Chair, liebe Frau. Děkuji, děkuji za úvod a za úvodní poznámky. Děkuji za příležitost říct si pár slov eh, k, k tomu, co jsme dělali v roce 2019, ale Chci tedy vyzdvihnout, jaké jsou politické opatření na evropské úrovni. To bylo klíčové pro naší reakci pro, na COVID-19. Zahrnuje to také Horizon 2020. Na konci ledna eh, v našem generálním ředitelství společně DG Sante se rozhodli, že ještě před pandemí vyzv, nebo otevřou výzvu k návrhům a tedy od eh, března už se jednalo o vakcínách, terapeutických prostředcích, eh, testech a dalších výzkumech v oblasti zdravotnictví. Takže ta reakce byla poměrně zásadní a doufám, že budeme pokračovat včetně toho, té platformy pro klinické testy, že tato naše reakce bude i nadále promptní. Teď k horizontu 2020 a v, komex, v kontextu eh, setkání, které jsme měli dnes dopoledne, chci zopakovat, co jsem zdůrazňoval již loni. DG Research and Innovation a všechny služby, které se zapojují do horizontu 2020, včetně tedy exekutivních agentur, berou finanční zprávu a kontrolu jako velice závažné téma a budeme v tom pokračovat i nadále. Ve výroční zprávě jste se asi povšimli eh, zprávy o pokroku pro programu, ale také o implementaci eh, výzku, politiky výzkumu. Stále ještě běží dva programy 7 tedy, a rámcový program 7 a Horizon 2020, ale už jste se zapojili do hluboké přípravy Horizontu 2020, což tedy bude, pokud nám to rozpočet dovolí, eh, povedete tedy k eh, plodným trialogům v příštích několika měsících. Jsme připraveni tedy z eh, Horizon Europe eh, pokračovat, protože jsme většinu loňského roku a letošního roku v komisi s členskými státy v blízké spolupráci s výborem ITRE a dalšími zainteresovanými subjekty, tím, že jsme připravovali strategické priority a také eh, jsme měli tedy celkově 35 tisíc účastníků digitálně samozřejmě. A díky tomu jsme byli schopni tedy se eh, tedy ten projekt doladit a vyjasnit si priority. Začátkem příštího roku to tedy bude dostupné. Dále k 7 a Horizon 2020, jak víte, paní předsedkyně, už jsme tedy eh, to celé zdokumentovali. Mám tedy výhradu k programu 7, protože materiály jsme zatím měli na hranici 3,52%, na, hran, na horizontu 2020 žádnou výhradu nemáme, jak bylo dohodnuto, když se program schvaloval, mezi dvěma a 5 procenty 2,78%, eh, to tedy je ještě v rámci chybo, eh, chybovosti, což je tedy eh, neúplně uspokojivé, ale je to pozitivní. Tím, že jsme se vešli do toho stropu i mezi strop a podlahu, tak nemáme žádnou výhradu. To, co jsme se snažili udělat v té zprávě, bylo také eh, zhodnotit dopad eh, toho, jak eh, zhodnotit dopad našich úsilí o zjednodušování a tato zjednodušení to je něco, co se již projevuje v implementaci pozitivně. Došlo k několika zjednodušením kde stále pro, probíhá eh, probíhá proces nasazení, včetně příjemců, ale myslím si, že během provádění Horizontu 2020 uvidíme, že ty, tato zlepšení eh, nám pomůžou eh, vyhladit chyby v implementaci. Je to samozřejmě proces, který musíme nadále rozvíjet, pokračovat v něm, jak už jsem říkal minulý rok, jak víte chceme ještě podniknout další kroky při implementaci Horizontu Evropa. Už jsme implementační strategii se, se s vámi oni podělili i v parlamentu v květnu a během dní e, inovace a, a výzkumu jsme vysvětlili, jaká jsou pravidla, jaké jsou požadavky na personál. To se týká všech projektů, nejenom Horizontu Evropa. Budou další kroky, kterých si myslím, že nám umožní e, mít ještě lepší výsledky, a to včetně paušálních částek. Co jsme tedy konkrétně udělali během loňského roku, je, že napříč členskými státy jsme měli semináře úplně ve všech, nejenom v členských státech. A projednali jsme všechny modality se všemi aktéry při implementaci, protože potřebujeme najít rovnováhu mezi zjednodušováním pravidel pro naše aktéry, kteří provádí inovaci a výzkum, a tím, že budeme mít co nejlepší finanční implementaci programu. To samozřejmě není úplný záměr, ale často se to stává. Myslím si, že v perspektivě horizontu 2009, 2020, zejména s paušálními částkami a se zjednodušováním počtu pracovníků, tak si myslím, že se celá situace zlepšuje. Pak ještě pár slov k programu tak obecně a jaké jsou jeho přínosy. Můj tým už rozeslal takový krátký dokument, což je takový malý eh, náhled na to, jaký výzkum se provádí v rámci Horizontu 2020 a kde budou další dopady dalšího programu. A v jedné větě, o co jde? Chceme poskytovat řešení a znalosti, kterými se budou řídit politická opatření v rámci digitální a zelené transformace. A máme řadu příkladů napříč celým programem, kde věda, výzkum a inovace skutečně vede k přímým dopadům. Jenom na závěr, paní předsedkyně, pár slov k horizontu 2020, kromě implementačních modelit. Na jedné straně v roce 2019 a 2020 jsme pilotovali Radu pro inovace, která bude plně zavedena příští rok, ale už v nějaké formě existuje. V současných programech je to taková pracovní, velice agilní pracovní skupina mezi agenturami a Evropskou komisí. Už jsme měli eh, čtyři výzvy k eh, žádostem nebo k přihláškám v rámci takové, takzvaného akcelerátoru, což eh, vede k, navyšení, k navyšování škály. Takže no, tím jsme přilákali velice kvalitní inovátory, což znamená, že nemáme jenom dobré startupy, digitální startupy, ale také v deep tech oblasti mezi digitálním inženýringem a vědou. Máme řadu talentovaných týmů, které nyní budou získávat eh, financování z EIC. Je jenom jedna čísla. Za ty čtyři výzvy jsme měli žádosti o financování, ať už jde o, o granty nebo kapitál, jenom pro excelentní projekty, nejenom ty, co se přihlásili, ale ty, které jsme ohodnotili na vysoké úrovni. Obecně je e, poptávka větší než rozpočet celého horizontu 2020 a to nám vlastně ukazuje, že v Evropě má EIC velký dopad, nebo ho může mít a jsme také rádi, že máme možnost si vybírat mezi těmi nejvíce inovativními a míra úspěchu bude samozřejmě záviset na implementaci dalšího programu. Poslední věc, jistě se ještě budu moci dostat do větší hloubky, ale teď k misím Horizontu, 20, eh, Horizontu Europe, to je novinka. Eh, Tady se jedná o to, že využí, využijeme Horizon Europe k tomu, abychom využili ty, tyto znalosti, tyto poznatky a propojíme je na celý balíček politických opatření tak, aby měli dopad ve společnosti, aby měli na veřejnost dobrý dopad, ať už jde o klimatickou adaptaci města, eh, půdu nebo moře, tak tady je důležité vždy využívat v doporučení, předávat je komisi a propojit je napříč programy, e, zapojit tyto poznatky do, pra, do praxe napříč celou Evropou. Děkuji vám. Děkuji za vaše poznámky. A nyní první dotaz. Na vás děkuji, e, paní e, předsedající, děkuji vám, pane Pake, za podrobné vysvětlení vašich aktivit. Máme samozřejmě velký počet eh, dotazů, hodně toho probereme dnes, ale asi většinu věcí vám potom zašleme písemně. Eh, dovolte mi, abych vám položil tři dotazy k vaší velmi zajímavé zprávě. První dotaz se týká EIC. Eh, to jsou tedy tyto aktivity, tedy ten vynikající eh, rozvoj. Máme k tomu hodně dotazů, ale já se ptám na efektivitu, jak působí tyto programy. Píšete dvě eh, celých čtyři, že se to znásobuje. A hovoříte tady o investicích vnějších a k tomu bych se chtěl vyjádřit. Já chci vědět, jaký harmonogram plánujete a co můžeme ještě očekávat? Zvýší se to ještě, anebo už je tato částka eh, pevně stanovená? Druhý dotaz se týká společných výzkumných středisek komise. Pokud jsem to dobře pochopil, tak eh, eh, v tom rozpočtu těch společných středisek tam je zahrnuto zahrnut Horizon, ale co se týče, není to pro komisi, ale pro politické potřeby EU. A já se ptám, není tady nějaký eh, konflikt, eh, protože ty programy by měly jít eh, směrem ven. Nemělo by to být tedy pro samotnou EU. Pochopil jsem to špatně? Nebo tady by mohl být střed zájmu? A třetí dotaz – Eh, hranice de minimis, eh, to, co bylo zavedeno v roce 2019. Eh, to asi musíme se zeptat všech generálních ředitelství, jak to bude vypadat, tedy ta míra chybovosti, všechna ta čísla, protože pokud by tam nebyla ta hranice de minimis, tak co k tomu můžete říci? Máme tedy hodně dotazů, ale ty vám položíme potom v jiný moment. Děkuji. Máme eh, systém ping-pong, takže pane generální řediteli, můžete hned zareagovat. Děkuji. Eh, pokud jde o Evropskou radu pro inovaci, ano, ty údaje, o kterých hovoříte, to dodatečné financování, tedy na se o ty firmy vybrané během 18 měsíců a můžou jít na finanční trhy, takže kromě vlastního kapitálu EIC a toho základu. To je teda jedna z těch eh, novinek, co zavádí ten zrychlovač tohoto centra. Jedná se pro společnosti, které chtějí inovat, takže buď nás požádají o grant nebo o eh, Eh, kapitál a to je k dispozici a to je, co jsme Eh, dnes eh, vypozorovali, že na základě eh, grantu se vlastně sníží riziko výzkumu a pomocí vlastního kapitálu, tak to je potom i pro ty ostatní aktéry. A zjistili jsme, že už došlo k velmi pozitivnímu vývoji u těch firm, které jsme vybrali během pilotu. Uvidíme časem, ale myslíme si, že to bude mít velký dopad. Jak jsem řekl loni a nyní bych to řekl znovu, samozřejmě ne všechny firmy budou úspěšné a jedna z novinek. Jeden z těch přístupů EIC je, že chceme opravdu přistoupit k rizikům, což znamená, že mnoho těchto firm, které budou eh, financovány, tak potom se nebudou dále rozvíjet na trhu. Ale to je součástí toho, že převezmeme riziko a to je eh, součást toho, eh, kdy se přeruší inovace. A potom se ještě k tomu vrátím a předstoupím před vás, až budeme mít další informace. Eh, potom otázka eh, eh, financování Horizon, Horizon Europe, tak ano, tady je mm, hodně těch důvodů, o kterých vy jste hovořil a my jsme opravdu velmi opatrní. V Horizonu Europe tam nebude financování, ale bude tam ta možnost, protože se jedná o synergii a o přidanou hodnotu, že některá konzorcia budou eh, chtít, aby společné výzkumné středisko bude eh, součástí toho, eh, té veškeré aktivity, ale nebude to v souvislosti s financování. Takže to bude určitě zajímavé pro rozvoj. A potom de minimis, pokud mi dovolíte, tak já na to zareaguji písemně. Děkuji. Děkuji a nyní Markus Pieper. Děkuji. Eh, paní eh, předsedající. Eh, děkuji vám, pane Pake, generální řediteli, za tuto víceméně dobrou prezentaci. Jak víte, my jsme experti na to, aby jsme hledali mouchy v polévce a protože to bude nyní techničtější, tak začnu hovořit německy ve zprávě pro Horizon 2020 jste přišli s pozitivním obrázkem. Ale pokud je o účetní dvůr, tak tam je dokumentace v té výroční zprávě 2018, eh, ale týká se to na tohoto eh, období. Eh, jedná se o tu otázku otázky Eh, zprávy, která souvisí s eh, výběrem eh, vzorků, že to není úplně v pořádku. A potom, pokud jde o výroční zprávu a platby pro Horizon pro rok 2019, tam je 0 euro. Tomu nerozumím, je to něco technického, nebo nějak byly staženy peníze, tomu nerozumím. A potom třetí dotaz. Pokud jde o výzkum, pokud to dobře funguje a Víme, že pan Paké pracoval velmi seriózně, ale existují oblasti, kde máme nevyčerpané prostředky e, pro výzkum, ty peníze, které se musí třeba vrátit zpět. Tak já se ptám potom, kde to je. A nyní, pane generální řediteli, zareagujte to jde tedy e, velmi rychle. Ten druhý e, dotaz jsem e, nepochopil, pane Pípre. Můžete to prosím zopakovat? No, já jsem to také nepochopil. Ruhig, das ist nicht nur mir, ab und zu so geht's auch. Tak to mě uklidňuje, protože já to mám podobné stejně jako Markus Pípr. Takže ta výroční zpráva o činnosti, tak v roce 2019 eh, platby na Horizon v oblasti výzkumu, jedná se o podniky, energii a dopravu a tam je platba 0 eur. Ještě také energetika. Buď je to nějaká chybná informace, nebo je to nějaký technický problém. Já se prostě tomu divím eh, Eh, možná můžete odpovědět, nebo to vyjasníme písemně. Takže opravdu jsme vynaložili eh, pouze 0 eh, eur na dopravu. To musí být nějaká chyba, ale já vás skontaktuji a řeknu vám. Ale mohu, vám, mohu vás ujistit, že tam došlo k opravdu investicím a k platbám. Pokud jde o ty vzorky, ano, tak probíhá diskuze mezi komisí a mezi účetním dvorem, pokud je o metodiku ohledně eh, vzorků, tak eh, tam eh, to není úplně souběžný ten názor, to asi není záhada a můj tým, já vám budu k dispozici pro další informace a e, jsem k dispozici pro sekretariát a pro poslance, abych vám vysvětlil, jak ta metodika byla zřízena. Ale pokud jde o vzorky, tak to je věc, kde diskutujeme dále s účetním dvorem. My jsme se nedohodli na jedné metodice, e, takže bohužel to nebylo možné a budeme tedy pokračovat s různými metoda, metodikami, budeme nadále poslouchat účetní dvůr, když říkají, že bychom se měli poučit eh, z chyb u ode u vzorkování, které oni zjistili, to musí být systémová věc. A potom další slabina, kterou zdůraznil účetní dvor, externí audity, protože víte, že eh, část dělá interní tým, to není spochybněno, ale potom externí audit, to jsou auditní firmy, Eh, které eh, pracují tímto způsobem, abychom mohli zvládnout větší množství, tak eh, tam my samozřejmě zlepšujeme jejich školení, informování, tak aby ty externí audity byly stejně spolehlivé jako ty ostatní. Ale to je věc, mm, kde jsme aktivní. Ano, jsou nevyčerpané úvěry na konci projektu záleží na časové linii, některé se můžou vrátit do rozpočtu, ale ty nevyčerpané úvěry, já nemám před sebou číslo, ale rád vám to poskytnu po dobu několika let, ale je to opravdu velmi omezené, eh, protože projekty eh, jsou pod eh, eh, kontrolou monitorování eh, na jedné straně a to financování není tak úplně štědré a konzorcia pro výzkum to chtěli využít co nejlépe, takže opravdu je to omezené, to, co zbylo a není problém s dopadem na čerpání, ale rád zareaguji zase tak prostřednictvím takovéhoto pingpongu. Děkuji a nyní Cvetelína Penková. Děkuji, paní předsedající. Děkuji eh, panu Paké za prezentaci a za odpovědi, které jste nám poskytl. Já se také soustředím na Horizon 2020 a na Horizon Europe. Ve vaší zprávě vy vyjasňujete, že v souladu s výsledky zjištění účetního dvoru e, generální e, ředitelství nemá za to, že by bylo potřeba změnit e, něco v rámci interních systémů, ale generální ředitelství přiznává, že je potřeba Eh, provést eh, úsilí, především pokud je o příjemce Horizon 2020 a pokud je o legislativní stránku věci. Můžete nám poskytnout informace ohledně toho, jak se tato doporučení eh, provádí v případě stavících programů 2020 a jak počítáte, že by se uskutečnili tato doporučení eh, pro Horizon 2020 pro příští eh, víceletý finanční rámec a potom by bylo zajímavé, zali monitorujete součinnost s ostatními programy a zali můžete uvést tomu nějaké příklady. Děkuji. Eh, pane generální řediteli, prosím. Děkuji. Ano, eh, nováčci a malé a střední podniky jsou příjemci, eh, kteří čelí pravidlům, pokud jde o veřejné výdaje a to eh, není jednoduché na začátku a my máme více než 60 nováčků u tohoto programu, což je ale pozitivní. Ale samozřejmě tady je potřeba velké nasazení a Eh, také je potřeba, aby existovala dobrá komunikace směrem k příjemcům v členských státech. A pokud jde o přípravu Horizon Europe, tak tam jsme zase eh, pokryli to, co bylo v Horizonu 2020, ale to jsme dělali během posledních eh, tří let, včetně doporučení a následné kroky od účetního dvora. Ano, ještě ty synergie. Synergie pokud jde o strukturální fondy, to je konkrétně důležité v případě nástrojů regionální politiky, ale je to také velmi důležité pro zbytek víceletého finančního rámce. V tomto případě synergie budou spočívat v tom, že se eh, eh, spojí výsledky eh, výzkumu 7 a potom už to samotné nasazení, ale to už není v, v kompetenci Eh, Horizonu, takže to je ta otázka eh, výzkumu a potom eh, použití. Takže v příloze návrhu tam to je a já jsem přesvědčen, že dojde ke konzenzu mezi institucemi a že se na to podíváme. Strukturální fondy, ano, my to monitorujeme zde existuje možnost eh, doplňkového financování v případě strukturálních fondů, tedy eh, spojité nástroje Horizon Europe na velmi konkurenčně eh, schopné bázi, tak aby byly centra pro jedinečnost, excelentnost a potom eh, to se eh, financuje ze strukturálních fondů, tedy v případě infrastruktury a potom takovéto týmy eh, můžou pracovat a odvést nejlepší výsledky. To je jeden příklad a potom jsou to ty um, razítka pro excelentnost, označení pro excelentnost, to je zase ta rada pro inovaci evropská. Máme hodně eh, programů, které byly označeny jako zcela excelentní, ale nejsou financovány Horizonem 2020. A tato kategorie projektů má to označení excelentnosti a potom se eh, vyberou tyto projekty a financují se. My jsme mm, prostřednictvím Horizonu 2020 práci zlepšili a také finalizujeme pravidla podpory a kdokoliv bude si je moci vybrat, aniž by musel procházet přes administrativní zátěž. To je tedy v rámci Horizonu Europe ta situace, my půjdeme ještě dále a došlo k dohodě mezi členskými státy a jak jsem řekl, ta dohoda dosažená na radě v úterý eh, vlastně odráží do velké míry to, co parlament eh, řekl během prvního čtení. Takže já předpokládám zblížení v tomto smyslu. A potom tady se dějí dvě věci. Za prvé, Členské státy mohou využít fondy pro regionální politiku a mohou se účastnit v partnerství Horizon Europe. To dříve nebylo možné, nebo to bylo velmi komplikované. A to je samozřejmě vloba členského státu, ale ta synergie a ten právní text to umožní. A možná nejméně důležité, ale radikálnější je ta možnost převodu zdrojů z regionální politiky a souvisících nástrojů do programu zprávy. To jsme se dohodli v červenci a nyní jsme k tomu eh, vybrali eh, správný eh, způsob v rámci Horizon Europe, ale musí se to potvrdit v rámci trialogu a také v rámci nařízení o společných ustanovení. Takže ještě je potřeba další práce, ale já jsem optimista a to je docela průlomové, abych to ilustroval. Pokud se podíváte na Evropskou radu pro výzkum, tam jsou ty nejlepší granty, které eh, dávají eh, vědcům tu značku, že jsou eh, schopni být úplně nejvýše v té vědě, dokonce získat i Nobelovou cenu. Takže pokud jste mezi tou excelentností a mezi tím rozpečtem Horizon, tak dostanete to označení pro tu excelentnost. To je dobré. Pokud zítra členský stát se rozhodne, že převede na to obal, válku v tom Horizon Europe, tak ten eh, samý projekt se bude financovat v rámci EIC. A to je samozřejmě důležité pro otázku pověsti, ale také pro eh, zprávu IRC. E A v mnoha zemích eh, jsou možnosti pro proskoumání, je to věc členských států, ale nyní se už blížíme alespoň tomu, abychom měli právní rámec, který to umožní, doposud to možná nebylo. Eh, my trošku spěcháme. A nyní Viola von Kramon. Ja, vielen Dank, Herr Paquet. Um... Ähm, eh, děkuji mnohokrát, pane Paké, děkuji za zprávu. Mám takové menší otázky, takže minule, už jsem se ptala, v minulém roce jsem se ptala eh, ohledně většího poskytovatele telefonických služeb z Číny, a teď bych se k tomu tedy chtěla vrátit. Došlo k nějakému prodloužení projektů, kde vlastně něco takového je zapojeno do těch eh, výzkumných projektů, nebo už se to zastavilo? Tady přeci máme otázky, které se týkají i eh, duševních, eh, tedy práv duševního vlastnictví. Myslím si, že tedy je potřeba jít, eh, říct to naprosto srozumitelně a jasně, nakolik se to tedy pojí eh, a jestli je možné do toho hm, tak to vlastně připouště třetí země, jestli tam možná Čína něco přispívala, co nebylo eh, označeno a podobně. Olaf se tím případem, myslím, nezabýval. A tohle si myslím, že na téhle úrovni bychom si příště už neměli dovolit. Druhá otázka. Když se podíváme na Jesse a ISPRu, tady vlastně už z roku 1960 velmi úspěšné výzkumné eh, pracoviště. Teď vlastně se to asi trošku změní, jeho význam také se změní díky eh, dohodě Green New Deal. Mě by tedy zajímalo, jestli existují možnosti, eh, aby i vy eh, na vašem generálním ředitelství jste to nějak ovlivnili, začali plánovat něco tímto směrem, nebo jestli jsou to prostě vnitřní operační otázky, které my eh, odsud z parlamentu vůbec nemůžeme ovlivnit. A, a za třetí, v květnu byla zveřejněna studie, která se týkala veřejného zdraví a vývoje vakcín a tady je potřeba říci, že byla jakási dobrá vůle, ale kontrola ze strany komise eh, ohledně eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru nebyla dostatečná. Tam šlo o eh, tedy veřejné zdraví a vakcíny, ale u analýzy, jakémsi šetření neziskovek se ukázalo, že tam eh, byly vakcíny, které se vyvíjejí ehm, a jsou jaksi výhodné nebo přínosné zejména pro evropský trh, nikoli však pro globální význam. Takže mě by zajímalo, eh, jestli k tomu můžete říct více. Na veřejnost se to nějak nedostalo. Tak děkuji, pane generální eh, řediteli. A teď dvě minuty Děkuji k té první otázce. Ano, my jsme se snažili to ještě doplnit písemně, jak nejvíc to šlo. On ten follow-up ještě pořád probíhá. Pracují na tom, ale hodně kolegové z eh, oddělení proboji s podvody. Takže obraťte se prosím i na ně, ale asi byste měli vědět, že se z toho určitě poučujeme, nebo že jsme se z toho poučili na radě minulý týden došlo k velké změně v textu Komise pro Horizont 20 eh, Evropa. Eh, umožňuje něco, co teď není možné, vyloučit společnosti, které jsou založeny v Evropské unie, ale jsou nějakým způsobem kontrolovány mateřskou společností ve třetí země, pokud tam dochází ke strategickým nebo bezpečnostním rizikům. Takže teď máme text rady, který samozřejmě bude prodiskutován i s parlamentem, ale díky tomuto ustanovení by potom v některých oblastech mohli identifikovat tedy potenciální problémy a e, zabránit e, tedy problémům v implementaci. Takže Určitě tedy probíhá ještě tedy zkoumání eh, follow-up. Jinak v horizontu 20, eh, Evropa máte eh, ty dva, dvě výzkumná centra. Co se týče řízení ISPRY jako takové, tak se zeptejte spíš kolegy, který za to zodpovídá. A k poslední té kritice, Tady, myslím, jde o iniciativu inovativních medicíny. My jsme samozřejmě odpověděli komplexně písemně. Ty odpovědi můžete mít k dispozici bez problému a v řadě bodů si myslíme, že poskytujeme robustní kontroly a zpráva řízení, ale k té poslední věci, k vývoji vakcín, Tady vlastně byl nástroj, který se použil rekordně rychle, abychom se dostali k léčbě eboli, včetně vakcíny, která eh, tedy byla k dispozici. To znamená, nebylo to jenom pro evropský trh nebo pro evropský přínos, ale i hm, vlastně to mělo globální význam. Takže to, tolik k téhle otázce. Děkuji. Hm, kolega Čarnecký. Děkuji. Mnohokrát. Já mám jenom dvě eh, velmi stručné otázky. V minulém roce proběhla reorganizace, jaké byly dopady? Za druhé, co se týče oživení, eh, finanční oživení, to je dlouhodobý proces, který trvá několik let nebo řadu let. Jaký je status quo? Změnilo se něco? Děkuji. Pane generální řediteli, děkuji mnohokrát. Ano, e, naše DG jsme velmi reorganizovali, hloubkově reorganizovali. E, překvapuje mě, že to víte v parlamentu, ale e, určitě ten důvod je dobrý. Takže jednak jsme se chtěli Eh, lépe vlastně sladit tu organizaci toho DG s eh, cíly eh, Unie. Tady jde samozřejmě o čistou planetu a prosperitu. A potom nám šlo také o podporu horizontu 2020 a horizontu Evropa. A Ono někdy je těžké, aby týmy opravdu spolupracovaly, takže my teď máme velmi průřezový způsob spolupráce, kde vytváříme politické iniciativy na celém generálním ředitelství samozřejmě. Snažili jsme se hlavně zajistit, abychom měli kapacitu ehm, dodržet jakékoliv finanční kontroly a dozor. Eh, to je DG, které má dobré zdroje a tím eh, maticovým přístupem, kde ti lidé se tedy do, lépe propojují, tak eh, to nám umožňuje eh, dosáhnout lepšího uzavírání progr, programů a P7 teďka je mnohem lépe podporován a pokud vidím z těch dat, které mám, tak FP7 doděláme, bude to dokončeno a že to tady na tomto výboru budu moci potom ohlásit. Děkuji mnohokrát. Joachim Kus. Děkuji mnohokrát. Pane Pakete, děkuji za eh, vaše úvodní slova i za odpovězené otázky. Budeme i nadále v kontaktu. A protože čas hodně pokročil. Ještě vám dám naposledy slovo. Děkuji mnohokrát. Takže přecházíme k DG pro zaměstnanost sociální záležitosti a hned předám slovo generálnímu řediteli. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Já děkuji mnohokrát za to, že jsem s vámi zde dnes odpoledne, že mám tuto příležitost hovořit o finančních výsledcích z roku 2019 a že se spolu můžeme podívat i do budoucna. Taky se eh, podívám na to, jak jsme reagovali na COVID-19. Takže když se podíváme na rok 2019, eh, na naše aktivity, výsledky eh, mohou otevřít eh, jaksi na poměrně velký optimismus. A došlo k důležitým změnám, které nyní už přináší ovoce. Asi nejdůležitější bylo to pravidlo 10% pro retenci, pro podr- podržení, to znamená, že můžeme mít jako, jakési rezervní opatření, které si ponecháme eh, pro případné problémy, pokud by se vyskytly. A potom máme taky politiku pro přerušení. Tohle mi dává právě ten optimismus, že ty peníze se vynaloží vždy um, správně, že to bude v pořádku. Ten systém funguje velmi dobře. Předpokládáme že ta rizika týkající se třeba legality je mezi jedním až 1,6% až 2,2%. A když se to potom všechno bude správně implementovat, tak zbytkové um, procento chybovosti bude 1,5%. I díky pomoci parlamentu v ehm, uplatňování pravidel máme stále menší chybovost a to potvrdil i účetní dvůr ve svých zjištěních, ale nikdy nejsme perfektní, vždycky se můžeme zlepšit a proto sedíme zde s vámi a proto se také těšíme na vaše připomínky a komentáře. Takže na základě toho, co nám říkali auditní orgány, jsme ale museli dát výhradu k 29 programu MSF a taky k několika programům z FEATu. Ale to nemá moc velký finanční dopad. Ty výhrady se většinou týkají chyb v, řekněme, hlavně s veřejnými zakázkami, a nebo taky účastníci v některých eh, mládežnických aktivitách. Některé auditní orgány ještě své audity nedokončily, takže to navíc znamená, že tam tedy musíme mít dodatečné vý, eh, tyhle ty výhrady. A e, předpokládám ale, že většina těch výhrad do konce roku bude vyřešena. To, že tam výhrady jsou, ukazuje, že ten mm, systém funguje, že upozorňuje na problémy a že tedy pravidla uplatňujeme. Co se týče e, implementace nebo e, provádění, tak e, ty programy mezi lety 2014 až 2020 tedy probíhají v plné rychlosti. Pomalu se to rozbíhalo, ale teďka máme v implementaci zrychlení. Takže teďka vlastně už máme 92% a u těch mládežnických aktivit je to téměř 100% dokonce. Absorpce, střebávání těch fondů dosáhla 35,7% na konci srpna. Reakce na COVID-19. Je jasné, že komise už v březnu podnikla eh, nebo nastavila celou řadu důležitých iniciativ, například iniciativa reakce na covidovou krizi, což umožnilo členským státům Eh, dostat se k likviditě tím, že uvolnila všechny peníze, které ještě nebyly přiřazeny a taky uvolnila řadu pravidel. Takže měli jsme takové dva hlavní eh, programy díky taky pomoci parlamentu, kde se to uvolnilo. Eh, nyní financujeme celou řadu krizových intervencí v členských zemích. Ehm, to byl tedy opravdu velký úspěch a nyní tedy vidíme, kam ty peníze směřují a že členské státy je poměrně dobře využívají tyhle ty flexibility a Kromě toho pracujeme tedy na té facilitě pro oživení, to je ten velký eh, balíček výdajů, eh, na kterých se eh, tedy eh, lídři dovodli, ale ještě samozřejmě probíhá doladování, vyjednávání, tedy dolaďování a vyjednávání. A tady opravdu hovoříme o obrovských částkách. 300 miliard eur v grantech a předpokládáme, že poměrně velké, velké částky půjdou taky na Eh, sociální a pracovně právní pomoc. A potom máme sedmiletý program, který začne v roku 2021. Tam je asi 88 miliard, které mu byly přiřazeny. Budeme dělat nové programy, jakmile bude tedy přijata ta právní základna. veškeré tyhle ty peníze, flexibility, frontloading, vytváří eh, nová rizika, to je zřejmé. Je to něco, co vyhodnocujeme. Probíhá tedy poměrně složitá eh, operace, na komisi, aby se stanovila, aby se odhalilo, kde jsou ta největší rizika a jak je, jak je zmírňovat. Eh, my jsme tedy v intenzivní kontaktu s členskými státy ke všem těmto věcem. Aby jsme zajistili, že ta rizika se opravdu zmírní. Tahle operace probíhá poměrně dobře. Ustanovili jsme specifickou eh, pracovní skupinu Task Force na, na komisi, eh, která založila taky webovou stránku. Prostřednictvím této stránky se členské státy na nás také mohou obracet s otázkami. A co se týče boje s podvody, implementujeme novou strategii, eh, podporujeme Arachne, aby se zjistili co nejdříve střety zájmů pokud někde nějaké jsou. Takže vidíte, jak aktivní jsme byli. Samozřejmě i díky vaší skvělé podpoře. Teď je komisní návrh dát eh, i tuhle tu povinnost eh, na eh, nařízení s těmi všeobecnými ustanoveními. Já nyní se těším na diskuzi. Děkujeme. Teď pan Kus. Prosím. Děkuji vám pane Korte, za tuto zprávu a za představení vašeho generálního ředitelství. Mám opět několik otázek. Nejdříve bych chtěl začít eh, v obecné rovině stejně jako u výroční zprávy generálního ředitelství Agri, takže tam eh, se eh, píše, že vy jste odpovědný také za pracovní místa. Tam ehm, dochází k překrývání, ptám se, a eh, zali by se tady, zali tady se může vyloučit dvojitá podpora. Potom ehm, Evropský fond pro Eh, nejohroženější, tak ve zprávě účetního dvora eh, z 5.5.2019 zvláštní zpráva, tam se píše, že pouze čtyři členské státy eh, se zavázaly, že se budou zabývat sociální inkluzí, takže tady se jedná o 2,5 ale není tam žádné monitorování a můžete tedy e, zajistit eh, nebo ujistit, že tyto peníze nespadly do nějaké černé díry a e, jak toto tedy e, řešíte. A třetí otázka, no, to je výroční zpráva o činnosti. A zde píšete, že kolem 40 dlouhodobé nezaměstnanosti, takže ta celková nezaměstnanost je 40 je dlouhodobá. Jak to tedy řešíte také v případě krize covidu, zali toto číslo ještě nestouplo eh, a co děláte pro to, aby to číslo kleslo. Program Arachne, o tom už jste hovořil. Tady jsem si přičetl, že čtyři členské státy se nezúčastnily a nepoužívají nástroj Arachne. Eh, jak to řešíte s těmito členskými státy a jak eh, dostanete ty předmětné údaje a jak můžete ověřit, že nedochází eh, k žádnému podvodu? To je také můj poslední dotaz. Děkuji. Generaldirektor. Pane generální řediteli, prosím, děkuji za tyto otázky. Pokud jde o DG agri- eh, programy, tak asi šlo o rozvoj venkova eh, a o související programy. To jsou programy, které mají vytvářet pracovní místa ve všech eh, oblastech ale zároveň se s námi nepřekrývají svojí činností. Když má členský stát nějaký program, tak eh, se snažíme zabránit dvojímu financování za všech okolností. Máme k tomu silné mechanismy, abychom tomu zabránili. Můžu samozřejmě říct, že celá SZP je vlastně program zaměstnanosti. Bez SZP bychom měli daleko méně pracovních míst v sektoru zemědělství, ale to přece neznamená, že tam je nějaký spor mezi intervencemi eh, z různých fondů. K dlouhodobé nezaměstnanosti tak bohužel se zdá, že je to číslo, které klesá jen velice pozvolna. Máme doporučení rady, které platí a Komise ho navrhla, aby, po, aby, se s tím, aby to pomohlo členským státům a je to vlastně odkaz ještě předchozí krize do velké míry, finanční krize. Uh, takže my to sledujeme, monitorujeme situaci. V rámci sociálního fondu máme řadu různých programů, které se zaměřují právě na tuto otázku. Na reintegraci těchto osob, aby měli dovednosti, které je v současné době potřeba k tomu, aby se, aby se našli zaměstnání. A také veřejné služby zaměstnanosti v členských státech jsou velice aktivní. Takže my se snažíme pomáhat členským státům, eh, snažíme se je vybízet, aby mezi sebou komunikovali a jsou i finance z evropského rozpočtu na pomoc členským státům k tomu, aby toho dosáhli. Zároveň už jsme naznačili, jaké jsou možné důsledky eh, současné krize COVID-19. V tuto chvíli naštěstí dopad na nezaměstnanost je poměrně mírný. Občas říkám, že se mi zdá, že jsme opravdu v oku hurikánu, protože řada firm, jak víme, má problémy, ale naštěstí nepropouští ve velkých počtech zatím. Což je trochu tím, že členské státy eh, zavedly ty kurzarbeitové programy krátkodobé práce, což bylo velice efektivní i populární, aby si lidé udrželi zaměstnání. Problém ovšem je, dokdy to bude platit. Je to zajímavá debata, jistě pro tuto chvíli vidím, že členské státy často pokračují v těchto režimech eh, nad rámec toho, co se předpokládala. Měly být spuštěny do října, do září, ale většina členských států pokračuje až do příštího léta. Tím pádem lidé nejsou tak často nezaměstnaní. U Arachne máte pravdu, čtyři státy se neúčastní, dobrovolně nespolupracují eh, s programem Arachne a proto jsme tedy předložili tento návrh který je nyní na trialogu, aby to bylo povinné pro členské státy, aby museli využívat arachné a samozřejmě vybízíme, aby to bylo schváleno co nejrychleji, tento text. A dále, eh, pokud je o FEAT, o ty nejzranitelnější skupiny, tam s tomu se ještě budu asi muset vrátit, odpovědět vám později písemně, protože vím, že máme čl- čtyři členské státy, které zvolily jiný přístup a jsou dvě možnosti ve FEADu. Buď můžete mít program, který bude potravinová pomoc nebo nějaká základní pomoc potřeb, nebo to může být jiný program pro inkluzi. A čtyři členské státy eh, si vybrali tu druhou možnost, je to jiný režim, ale to neznamená, že je nekontrolujeme. My je sledujeme stejným způsobem jako všechny ostatní programy. Ještě se k tomu rád vrátím písemně ve větších podr- podrobnostech. Markus Pieper, prosím. Děkuji vám, pane generální řediteli Markus Pieper. Já jsem eh, poněkud překvapený, pokud je otázku Kurzarbeit je to eh, eh, skutečně evropská věc, evropský úkol. Máme 100 eh, miliard eur úvěr, takže to musí dále pokračovat. Já jsem úplně peseslov. Evropský daňový poplatník musí tedy platit za to pravidlo Kurzarbeit. Málo jste řekl k té e, nízké míře absorpce, kterou máme ve, na Slovensku, Španělsku, Rumunsku, v Itálii. E, to je, jsou e, míry absorpce N+, N++ a jsou na 80% nebo 90%, to je opravdu velmi málo. To, je, to jsou finance, které jsou dány do rozpočtu a nejsou vyčerpány. Můžete nám něco k tomu říci, k těmto 90%. A vracím se k tomu poslednímu, předposlednímu dotazu. Sociální politika, tady je ta záruka pro mladé. Co znamená záruka pro mladé? To je úkol členských států, aby se staral o učňovské vzdělávání. Já to říkám jako vlastní kritiku, sebekritiku v Evropském parlamentu. co znamená ta záruka, to eh, záruka znamená, že dostanou práci, že budou mít dobré vzdělání, ale eh, tady jde o, o to, <clears throat> otázku toho, co eh, poskytuje Evropská unie, tedy to je tedy opovážlivé říci, že to je věc Evropské unie. A potom otázka 1,6 miliard v roce 2019, co nebylo vyčerpáno a kam jdou tyto peníze a co se stane příští roky s těmi nevyčerpanými penězi. Může se stát, že díky těmto nevyčerpaným penězům, eh, že ty peníze můžeme dát eh, třeba do podfinancovaných eh, věcí, jako je Erasmus, výzkum, přechod na jiné druhy energie. Bylo by dobré tyto peníze přesunout, pokud tedy nebudou moci být použity. Děkuji. Pane generální řediteli. Já myslím, že jsme se nepochopili, pane Pípere. Já jsem neříkal, že Evropská unie má zaplatit Kurzarbeit. My za to neplatíme nemálo, my neplatíme nic, to byl úvěr. Takže jsou to členské státy, které rozhodují o těch režimech, financují to oni a co dělá Evropská unie je, že to umožňuje v rámci eh, paktu stability a také skrze státní pomoc, což je flexibilní rámec. A proč? Protože by to bylo nákladnější, kdyby tito lidé byli nezaměstnaní. Tyto krátkodobé programy Kurzarbeit jsou nákladné, ale stále méně, než kdyby lidé byli nezaměstnaní. A já se omlouvám, že jsem to asi neřekl úplně jasně. Já jsem nechtěla, aby se to naplno proplácelo ze strany Evropské unie. N plus 3 vy víte, že nám se to nelíbí za Evropskou komisi, protože je to příliš flexibilní. My stále argumentujeme pro N plus 2 a zavedení N plus 3 pravidla eh, vedlo k tomu, že máme menší závazky a eh, státy jsou o něco ležernější v aplikaci a vymáhání. Takže pokud se prostředky nevyčerpají, tak se ztrácí. My říkáme, že se ztrácí, znamená to, že se vrací vlastně už je ani nevybíráme, proplácí se to zpátky do členského státu. To je to, co se stane do rozpočtu. My to nemůžeme využít na jiné účely a určitě ne na financování programů, které jsou v jiném okruhu rozpočtu. Takže to je velice komplikované. Komise vždy argumentovala, protože je na místě flexibilita, která by se měla navýšit a vidíme no, dobré známky v novém víceletém finanční rámci, ale členské státy jsou poněkud eh, nejisté v tomto oblasti. Eh, dobře, pojistka pro mládež. Co to znamená? Znamená to, že každý mladý člověk, který dokončí školu, má záruku. Záruku, která je mu poskytnuta, zakotvená v evropském právu, že během čtyři měsíců bude mít buď práci nebo pozici jako nějaký učení nebo další rozvíjení dovedností. To vzniklo uprostřed finanční krize, kdy docházelo k velkým počtům propouštění, zejména u mladých lidí a bylo to velice úspěšné jako program. Když se teď podíváme na čísla, tak více než 2,7 milionů mladých už eh, z toho měli prospěch podle našich záznamů. Ale pokud je o sociální věci, tak Tady je to vždy spolupráce Evropské unie a členských států. Není to komise, kdo to vede, my se snažíme zavádět programy společně s členskými státy a snažíme se vybízet k tomu, aby se poučovali z toho, co se děje v jiných členských státech. Myslím, že tím jsem vyčerpal vaše otázky. Herzlichen Dank, Svetelina. Prosím, Svetelino. Děkuji. Děkuji panu Kortemu za prezentaci a za informace, které nám předložil. Já si myslím, že by bylo zajímavé se vyslechnout více o výkonnostní zprávě eh, těchto programů. A mám konkrétní otázku eh, o jedné části té zprávy, když dovolíte, já bych eh, jenom citovala, že Pomalé zavádění nebo pomalý začátek programovacího období je stále eh, překážkou při implementaci. Stále máme 293 eh, programů, které mají nulové hodnoty. Takže jaké jsou ty důvody, že tyto programy nedosáhly? Pro, proč tomu tak je? Druhá věc se eh, váže na zprávu, na část zprávy, která je později. Tam se uvádí, že DGMP má za to, že není naléhavé, aby se vyvíjely pokyny, pokyny eh, k uzávěrce v roku 2025. Kdy si tedy myslíte, že bude na místě členským státům uložit takové pokyny? A tady bychom asi měli vzít v potaz nějaké zkušenosti, které už máte u jiných eh, programovacích období, například do roku 2013, od roku 2007. Teď máme před sebou implementaci eh, nástrojů pro odolnost a obnovu do roku 2024. Děkuji. Ano. Můžu vám dát výsledky výkonnosti. Myslím si, že máte správně ta čísla, ale 79 priorit SF, e SF Plus dos, bylo splněno. Takže výkonnost byla alokovaná správně. 21%, tam se to naopak nestalo. A co to znamená? Že financování, které se vztahují e, k tomu, se, se přesune na jiné výkonnější priority. Takže je to vlastně sankce, kterou jsme tam vlastně zakotvili v průběhu roku. Takže členské státy nyní předložili návrh na realokaci eh, komisi, která potom rozhodne. Peníze tedy zůstanou v členských státech. V tomto slova smyslu je tam možnost realokovat na jiné priority, které identifikoval členský stát jako plodnější. Ale u těch nevýkonných programů tam skutečně dochází ke škrtům. To je tedy reálný dopad. A proč to tak je? je těch důvodů je několik. Myslím si, že za prvé, že zavádění eh, období 2014 eh, a dále bylo velice pomalé, ale také proto, že EU má vysoké požadavky na členské státy. Máme velká očekávání, eh, co musí udělat, co po nich chceme. Takže je jasné, že administrativní kapacita možná není stejně silná v každém členském státě. Jsou stále některé obtíže, na které narážíme. Rozpočet na technickou podporu máme a můžeme ho využít, ale v tuto chvíli je situace stále ne zcela ideální na všech místech. A proto absorpce je taková, jaká je v současné době. K té otázce eh, o pokynech, k uzavírkám, na těch pracujeme takže vám můžu rovnou říct, že na tom pracujeme do roku 2025 na uzávěrku a v nějaké fázi se to bude týkat samozřejmě i nástroje pro obnovu a odolnost. To není moje generální ředitelství, ale bude tam potřeba navrhnout podobné nebo obdobné pokyny. Entschuldigung, es galt hier was zu, zu dem. Äh, Omlouvám se, ještě jsem musela vyjasnit něco ohledně hlasování. Äh, Viola von Kramon a Olivier Chastel. Viola? Ja. Okay. Ja, ja, ja, ich muss nur einfach das rote Licht bekommen, dann fange ich an. Dobře, já už mohu začít. Děkuji vám, pane generální řediteli. Jsem ráda, eh, že jste eh, tak eh, přesně odpověděl panu Píprovi a samozřejmě je důležité rychle zareagovat na nezaměstnanost a dát ty prostředky k dispozici. Já bych chtěla vědět, zdali nám můžete říci, kolik členských států se rozhodli pro Kurzarbeit Eh, jaký to má eh, rozměr. Vy jste řekli, že to jsou eh, úvěry a takové úvěrové linie a kolik tedy pochází z členských států, to bychom chtěli vidět v rámci kont. Potom ta míra absorpce, tady je trošku pochybné, když eh, hovořím s odbory, tak eh, oni říkají, že N plus 2 je navázán na otázku eh, nižší zátěže na náklady najímání. Máte k tomu nějaké konkrétní názory, co bychom mohli udělat pro to, aby se změnila situace ohledně absorpční míry, aby se zvýšila, aby se ty toky uh, usnadnily, hlavně u těch nejdočinnějších. A potom za třetí, ve Francii e, už došlo k několika problematickým případům, kdy byly eh, rozeslány dopisy, kdy se v prvním semestru roku 2020 tam e, došlo k přerušení plateb, byly tam problémy také u auditu. Je to tedy e, pouze konkrétní problém pro Francii? E, máte k tomu nějaké informace? Existují i jinde systémové problémy, pokud je o ten sdílený management a kontrolní systémy s jinými zeměmi? Děkuji. Pane generální řediteli. Dank. Ich glaube, wir können tatsächlich eine já si myslím, že bych vám mohl poskytnout takový hezký přehled o tom, jak je to s Kurzarbeit a tedy ta pravidla, eh, která mají ve všech členských státech. Myslím, všechny členské státy to mají, liší se to, ale jednalo se o velmi velký výsledek, úspěch a rozdíl je v délce, jak dlouho platí systémy a také eh, kdo má právo na takový systém. Jedná se o to třeba, že OSVČ by na to měli právo v některých zeměch. U těch zaměstnanců je to jasné, ale jedná se o ty, kteří nemají ten status zaměstnance. Když se podíváme na program SURE, tak ta eh, ráda, rada eh, Eh, schválila programy pro 16 zemí a z těchto 16 členských států je 12, eh, které pokrývají i OSVČ. Takže vlastně se jedná o 90 miliard ze 100 miliard, eh, tedy z těch úvěrů, které byly dány k dispozici. We will do this overview for you. We'll send it to you. Uh... Vám udělám přehled a zašleme vám ho, ale Teď k té otázce zjednodušení a potřeby zjednodušení. Máte naprostou pravdu, protože řada těch problémů s absorpcí souvisí přímo s komplexitou pravidel. A to je, myslím, na místě říci. Vždy, když komise překládá nějaký návrh na další VFR, na financování programu, tak říkáme, chceme zjednodušovat. A myslím si, že se nám už povedla řada dobrých věcí, ale ještě nejsme, ještě jsme nedokončili tuto práci. Co chci ale zdůraznit? což je zvláštnost ESF a bude to zvláštnost i ESF plus na příští programovací eh, období. To jsou zjednodušené náklady. To jsme teď zavedli a myslím si, že 35 až možná 40 programů využívají tuto možnost vykazo- zjednodušeného vykazování. Máme tedy nějaký paušál na daný projekt takže nemusíte přesně vypočítávat, kolik lidí se účastnilo školení, kolik lidí přijelo autem, kolik vlakem, jaké byly náklady eh, na pronájem budovy, kolik se platilo školiteli a tak dále. To všechno jsme teď pokryli skrze eh, aktiv přenesené pravomoci a z toho tedy plyne paušál, což je poměrně slibný způsob, jak věci dělat. Máme stále cíl roz rozšířit tuto možnost eh, zjednodušených nákladů a myslím si, že to je věc, kde můžeme říci, že zjednodušení bylo na místě a pomohlo. Děláme, co můžeme v tuto chvíli, abychom posílili eh, kapacity na administrativu na vnitrostátní úrovni, protože to jsou vlastně, ty úřady jsou ti, kdo dělají tu práci. Je to sdílené řízení, nebo sdílená zpráva. Já mám eh, ředitelství, které čítá asi 500 lidí, kteří odvádí tyto úkoly, ale potom jsou další lidé, kteří jsou v terénu a provádí věci a dělají eh, kontroly. K Francii máte pravdu, tam skutečně bylo asi 10 pozastavených nebo přerušených programů. Je to proto, že ve Francii nesplnili eh, audity nedokončili audity. Já se toho neobávám, oni to udělají, ale jsou trochu pomalí. Myslím, že už řadu z nich jsme mezi tím už schválili, mezi tím, co jsme dokončili zprávu a dneškem. Ano, děkujeme. Pan Černecký, toho jsem neviděla. Ten je na remote. Ano, takže pan Černecký. please press the speak button. Okay, we try to take first... Tak tedy prvně, v první řadě a už je to dobré. Dobrý den, vidím vás, slyším vás, tak to je skvělé. Děkuji, paní předsedkyně. Dobře. Mám nějaké otázky, které bych rád položil, jsou konkrétní a stručné. Možná ve větším podrobnosti. Vy jste, vy jste zmínil důsledky COVID-19 pro, na nezaměstnanost napříč Evropskou unii. Jak to hodnotíte? Jak to vidíte do budoucna? Jaké jsou předpovědi? A druhá otázka. Vy jste zmínil Pane řediteli, um, nové, nový ESF+, Plus. Můžete nám tedy poskytnout nějaký seznam dobrých nebo prověřených praktik, které víte, které jste si odnesli z poslední finanční krize od roku 2008 do roku 2012, nějaká ponaučení? To je moje druhá otázka a doufám, že se máte dobře. A ještě jedna věc vlastně. Moje třetí otázka. Pokud nám můžete dát další podrobnosti o tom, co vlastně už jste to říkal, nebo jste na to narazil. Problém dlouhodobé nezaměstnanosti. Jak se mu postavit, zejména s přihlédnutím k pandemii? Einhalten. Ja. Ja. This is... Prosím, dodržte dvě. Je to téma, o kterém bychom se mohli bavili, bavit půl hodiny, to samozřejmě neudělám, nebojte se. Ta čísla, co se týče nezaměstnanosti v současné době, máme 7,4 nebo 7,45%, což je nárůst ze 6,5%. To jsou statistiky v Evropské unii, které máme od členských států, takže máme o půl procenta více nezaměstnaných od začátku covidové krize. Takže se mohl říci, že je to poměrně mírně problém. Ale zároveň těm číslům úplně nedůvěřuji, protože, jak jsem říkal, můžete zariskovat jeden ze čtyř pracujících zaměstnaných v Evropské unii už využívá jeden z programů na podporu eh, v tuto chvíli. Čtvrtina. A to se neodráží ve statistikách. Pak jsou země, dvě nebo tři, které zakázaly podnikům vyhazovat zaměstnance. Tuším, že Francie, Španělsko a Řecko. Takže tam je skryté ještě jiné číslo. Takže tady musíme být velice obezřetní, protože je Bohužel pravděpodobně, že se brzy nebo v příštím roce poměrně zásadně zvýší. To je smutné, protože teď se nám daří dobře. Finanční krize eh, je něco, co už jsme vlastně překonali. Měli jsme dobré ukazatele už v březnu letošního roku a teď samozřejmě se to vyvíjí opačným směrem. A co jsme si mohli odnést z předchozí krize? Jak jsme se ponaučili? Já si myslím, nechci nic předjímat, ale vlastně to není ani na mě, abych z toho odnášel nebo vyvozoval nějaké závěry, ale členské státy v tuto chvíli dělají to, co jim komise radí. Což na mě dělá velký dojem, protože to je jiný přístup než eh, v době krize před deseti lety. Krize je samozřejmě úplně odlišná od té současné, ale před deseti lety uh, Šlo všem o to, aby uškrt, eh, ušetřili, poškrtali rozpočet, eh, udrželi ho vyrovnaný, tak teď vidíme jiný přístup. Ve všech členských státech, které zavádí výdajové programy, a to je v souladu s tím, co by jim komise poradila, aby se vyhnuli recesi, která přijde okamžitě, a aby spíš rozdělili, rozložili riziko v čase. ESF Plus má řadu možností, jak pomoci členským státům. Je to 88 miliard eur na 7 let. Takže to je taková kapička v oceánu. Ve skutečnosti ta, to úsilí musí přicházet z rozpočtu členských států v první řadě a nástroj pro obnovu a odolnost také bude užitečný. To je zásadní eh, položka v rozpočtu a pro řadu členských států to bude ještě více, než to, co vyčerpají z kohezních fondů. To jsem k tomu chtěl říci a děkuji. Wir würden Herr Kuhs dann ein direkt zusammen machen beim nächsten Mal. Ich begrüße... Nyní ještě jednou mnohokrát děkuji eh, generálnímu eh, řediteli a eh, vítám dalšího zástupce komise, který hned má slovo. Omlouvám se. Už jsem tady. Eh, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, toto je první eh, absolutorium, kterého eh, se účastním jako generální ředitelka DG Home. Takže je fakt, že v minulém roce jsem ještě neměla tuto zodpovědnost, ale samozřejmě odpovím ráda na vaše otázky. V první řadě vás chci ujistit, že vaše doporučení bereme velmi vážně, zejména to, co se týká zranitelných migrantů v hotspotech, kde stále více monitorujeme i oproti minulému roku. Je zřejmé, že parlament, komise spolu s radou udělali významný pokrok v oblasti vnitra a tím jsme se dostali do dnešní situace. Můžeme se tedy podívat na plodnou spolupráci mezi našimi institucemi, která vedla k tomu, že by jsme mm, přijali novou legislativu v roce 2019, posílení Frontexu, no, více zaměstnanců, nové pravomoci, teď je těžší pro teroristy a další zločince, aby se dostali k výbušným látkám. Také je jednodušší omezit jejich eh, svobodu pohybu a eh, Příhraniční policie nyní má eh, přístup k datům, kterákoliv potřebují na základě legislativy o interoperabilitě. Fond pro vnitro, který je podpořen našimi politickými cíly a také konkrétními výsledky, 22 800 zranitelných osob bylo přemístěno z třetích zemí do členských států, 27 700 bylo přesunuto řeckých ostrovů na pevninu. Potom ještě ty, kteří se, se k tomu připočítají, ti, kteří byli přesunuti včera. 2800 eh, žadatelů o azyl se dostali do systému v českých zemích a 255 eh, migrantů získali eh, podporu díky opatřením z, pra, z legálních migračních opatření. Od včerejška už nejsou žádní ne, nedoprovázení nezletilí na řeckých ostrovech. To jsou všechno tedy úspěchy ale neskrývám, že někdy se nám nepodařilo dosáhnout toho, čeho jsme, o co jsme se snažili. Bylo velmi těžké reformovat společný asilový systém. Nemohli jsme dokončit tyto diskuse a proto novou komise, aby nalezla cestu ven v Minulou středu jsme předložili tedy předpokládaný nový balíček o, pro, pro migraci, abychom tedy znovu začali se vlastně nově podívali na migraci, abychom nalezli nový přístup, který eh, bude brát v potaz veškeré citlivé eh, body nebo problémy, na které upozornili členské státy. Zároveň to hodnotí stávající situaci, dosavadní změny a tedy ještě jednou ty senzitivity členských zemí. Snažili jsme se předložit komplexní balíček, který eh, podle našeho eh, pomůže tedy nastavit s pomocí radou a parlamentu dobrý a udržitelný a odolný systém pro zprávu eh, eh, imigrace a azylu v Evropské unii. Já se těším, až budeme o tomto paktu eh, diskutovat i v této sněmovně a určitě přijdu tolikrát, kolik bude potřeba. Mm, průměrné návraty se snížily o z 35% v roce 18 na 31% v roce 19. Eh, v roce 2020 jsme na tom dále pracovali a očekáváme, že eh, budeme mít jakousi tedy nový poputku předu tím paktem o migraci, nebo díky němu, ale eh, samozřejmě jsme museli akceptovat, že covidová krize zpomalila i jakékoliv naše snahy o návraty lidí a věříme, že to ale rychle budeme moci znovu odstartovat velké zaměření toho balíčku, toho paktu, je právě eh, zvýšení míry návratu lidí, kteří nemají v Evropské unii co pohledávat. Eh, měli jsme 2,75 ehm, miliard, které vlastně ehm, odpovídají asi dvou, dvěma procentům evropského rozpočtu. Měli jsme skvělou implementaci s vstřebávání bylo na 100% toho, co bylo do rozpočtu přiřazeno. DG Home snížilo o 34% nedovyřešené eh, eh, závazky, ty takzvané rally. A vývoj sleduje. Eh, míra vstřebávání eh, v těch vnitrostátních programech eh, azylu, migrace a integrace z těchto fondů a z fondů vnitřní bezpečnosti. To, I zde ty trendy rostou. Klidně vám dáme později ještě více detailů. Díky kontrolám, které máme nastaveny, množství peněz, které jsou ohroženy je asi 16 milionů a zbytková chybovost je pod 2%, přesně 1,53%. Ve své výroční zprávě za rok 2019 jsem udělala tři výhrady a mohu vás ujistit, že už jsme udělali opatření, abychom to řešili. Dvě výhrady se týkaly fondu, který byl zpravovan spolu s členskými státy v předchozím a ve stávajícím programovacím období. Tyhle výhrady budou mm, zrušeny, jakmile příslušné členské státy implementují řádná korektivní opravná opatření. A za třetí, tam, šel, tam šlo o přímý, přímý správní grant, který vycházel z vlastně z toho, že ta eh, zbytková míra chybovosti byla vyšší než 2%. Na DigiHo máme eh, různé způsoby zprávy, i přímou zprávu, i nepřímou tedy. Eh, děláme výhrady tak, aby bylo transparentní, kde jsme nalezli problémy a co děláme pro to, aby se to zlepšilo. Děláme maximum pro to, abychom zabránili chybám. A konečně v roce 2019 se nám podařilo eh, zrušit dvě výhrady z roku 2018 o grantech pro EASO a Frontex. Slabosti identifikované v eh, manažerských systémech byly tedy řešeny opravnými opatřeními a proto jsme mohli zrušit výhrady. Když se díváme do budoucnosti, eh, budeme mít tedy i z, nová pravidla pro ty sdílené eh, fondy, správní fondy a poučili jsme se z minulosti tak, abychom zlepšili a zjednodušili pravidla pro všechny naše fondy do budoucna. Předřečník už hovořil o těch zjednodušených nákladech, i my to zvažujeme pro příští období. Dámy a pánové, jak asi víte, DG Home funguje v náročném prostředí. Často se potýkáme s naléhavými situacemi, kde musíme jednat rychle. Už končím, ano. Kde musíme reagovat rychle v úzké spolupráci s členskými státy. Takže měli jsme tři krize, které proběhly tento rok krize mezi Řeckem a Tureckem eh, a také požár v Morii. Rychle jsme zajistili naléhavou podporu Řecku v této oblasti, ale i samozřejmě i pro jiné členské státy, tam, kde to bylo potřeba. Ráda se k tomu vrátím na základě vašich otázek. Děkuji. Děkuji. Mm, teď eh, Markus Pieper, protože potom budu muset odejít. Děkuji mnohokrát za zajímavou zprávu. Já se hnedka dostanu ke svým otázkám. Za prvé, ta naléhlavá podpora u AMIF, tato eh, pomoc, tedy v roce 2019, tady šlo o 25 milionů, eh, zvýšilo se to na 600 milionů. To je 24krát více, jak je to možné. Ta migrační krize z roku 2015 přeci byla větší. A druhá otázka. Často se upozorňuje na to, že v rámci fondu Home Affairs pro vnitro eh, se tedy dostaly eh, velké finance členským zemím a mě by tedy zajímalo, zda existují i peníze z vašeho generálního ředitelství, které se vydávají mimo eh, členské státy a pokud ano, tak komu, kam a jaký, jaké částky, to by mi potom klidně stačil eh, seznam, který byste mi dodala pos, po, posléze. A eh, DG Home Eh, spolupracuje s celou řadu zemí, země určení, země transitu a tak dále. Jste v kontaktu a snažíte se řešit důvody nelegální migrace. A tak se ptám, mohla byste uvést pár příkladů, co třeba děláte, jak postupujete a co potom z toho vzejde. Tak to byl eh, kolega Kůza, teď Markus Píper. Děkuji mnohokrát. Eh, takže eh, ta pravidla krátkodobé práce, to je financováno kreditem, je to neudržitelné. Možná jste nedávali dostatečně pozor, ale bohužel peníze nepadají z nějakého automatu. K otázce uprchlíků a asilové politiky, a co se týče eh, evropské pomoci Řecku, eh, v období 2014 až 2020 2,9 miliard eur se věnovaly Řecku pro oblast migrace. To je zhruba tolik peněz, jako eh, jsme přiznali i Turecku ale tam vybudovali eh, přijímací eh, střediska, jsou tam 3 miliony uprchlíků, kteří se dostávali do, hostite, do hostelských rodin, do škol, dostali zdravotní pojištění a tak dále. Takže Samozřejmě v případě Řecka to nedostává řecký stát, ale spravují to humanitární organizace. Ale měli jsme tedy eh, Mám otázku, kam se prostě dostaly tyhle ty 2,9 miliardy v Řecku? to musíte vysvětlit, protože bychom mohli být také mnohem dále, pokud, pokud by komise na to trošku zatlačila. Eh, dobrá. Takže to byly tedy první dvě otázky. Ano, ono určitě by bylo taky dobré, eh, bych já byla v takové situaci, že bych měla hodně peněz a málo kontrol. Ale eh, paní ředitelko, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Otázka toho tedy naléhavého postupu. Ano, hodně jsme rozšířili ty naléhavé prostředky a to bylo z toho důvodu, že jsme neměli žádné žádosti o relokace. Měli jsme tedy prostředky, které měly jít na relokace, ale nevyužili se. A pak jsme měli taky důležité žádosti eh, pro tedy ty naléhavé situace, zejména z Řecka, abych vám dala více informací. Odkud ty peníze přišly? My jsme poskytli 269 milionů v té naléhavé pomoci. To bylo tedy eh, pomoc Řecku. Dali jsme to vnitrostátním orgánům, mezinárodním organizacím a méně některým unijním agenturám, abychom pomohli Řecku řešit ehm, migrační krizi a posílit svoje eh, pohraniční eh, vybavení. To šlo tedy na žadatele o azyl, migranty, na různou právní pomoc, ehm, zdravotnictví, Eh, bezpečnost a další. Tam šlo také o cílené ubytování pro zranitelné skupiny, včetně tedy těch eh, nedoprovázených nezletilých. Tyhle ty finance byly důležité pro to, abychom dosáhli eh, hmatatelných výsledků, abychom tedy také uvolnili ty východoegejské ostrovy. Ta situace zatím není perfektní, to určitě ne, ale z 24 tisíc lidí, kteří byli na ostrově Lesbos, tam máme dnes 10 200. To je tedy určité, určitě zlepšení situace. Sorry? It's not impressive. Uh, that's why we are to na nás zas tak velký dojem nedělá. Ano, asi ne. Právě proto před, předkládáme ten nový pakt pro azylu a migraci. Ono samozřejmě velkou částí problému je potíže, které máme s relokováním, s přemysťováním části migrantů, <clears throat> kteří se nacházejí v těch hotspotech. My se proto snažíme udělat maximum a Měli jsme tedy v tomto roce velmi naléhavou situaci, tedy zejména od března ve většině členských zemí, kde máme stále řadu problémů, včetně teď třeba i pro vyloďování e, v moří. To neplatí jenom pro Řecko, ale pro, i pro Itálii. A ten systém určitě není perfektní, jenom říkám, jak to vypadá v tuto chvíli. Snažili jsme to zlepšit maximálně tím, že podporujeme Řecko konkrétně, ale taky další země v té první linii, ale samozřejmě zlepšit by se to dalo. Ich glaube, dass der Kollege meinte, dass Sie uns noch vielleicht äh, nachliefern myslím, že kolega měl na mysli, äh, co se stalo konkrétně s 2,9 äh, miliard, protože se jedná o to, že ty výsledky byly lepší, když porovnáme Turecko a Řecko a tam ty peníze nebyly. Takže my chceme vědět, co se stalo s těmi dvěma celých devět miliard. E, takže to, za to bychom byli vděční. E, Cvetelína a Penková a potom Viola von Kramon. Děkuji, děkuji paní Periad, že se dostavila, že nám odpovídá na složité otázky, které jí pokládáme. Jenom mám pár dotazů k chybovosti a k tomu, jak je to předkládáno ve zprávách. Pokud se jedná o společné řízení a pro, o tuto kategorii, tak tam je chyba méně než 2%, ale pro přímé řízení máme daleko větší míru chybovosti, to je 2,7 a můžete nám vysvětlit, proč se to liší u přímého řízení a jaké kroky podnikáte, aby se to snížilo. Druhá otázka potom je o konkrétní části zprávy, kde jste uváděli, že během evropského semestru do roku 2019 od roku 2017 bylo 8 doporučení specifických pro země za, za rok 2019 několika členským státům. Tato doporučení pro země se týkají čerpání nebo používání evropských financí. Můžu vám ocitovat, která část to je, je to stránka 32 konkrétně. Děkuji. Děkuji, Cvetelino. Teď paní Viola von Kramon, která měla problémy, už nám to funguje. Dobře. Všechno je v pořádku, už je to dobrý. Děkuji, Děkuji paní generální ředitelce za vaši zprávu. Také by mě zajímala jedna věc, která se týká Řecka, ale možná trošku z jiného úhlu pohledu, protože určitě vyplácíme Řecku mnoho peněz a ta situace na Moreji a na dalších eh, ostrovech je opravdu otřesná a Řecku se nechtělo implementovat Eh, azylový proces systematickým způsobem. A proč je to tak obtížné pro Řecko? Já nemám nic proti tomu, aby se vyplácely prostředky, ale musí to být k tomu, že to podpoří eh, žadatele o azyl a migranty a já úplně nevidím, že by tam ty peníze putovaly tam, kde je to potřeba. Takže jak můžeme pomoci řecké vládě, aby lépe spolupracovala a skutečně využívala toho e, sdíleného řízení v operačních otázkách, tak aby se zlepšila kvalita celého azylového řízení, které je stále podle všeho nekvalitní. A druhá věc se týká situace navracení osob z Libie do 34 zemí, eh, což jste zmiňovala. Moje dvě otázky jsou, budete se snažit zavádět nějaké kontroly na místě a audity v Libii, kde víme, že situace je nesmírně kritická, zejména v táborech. My o tom asi nemusíme moc dlouhavě hovořit, ale všichni to víme, je to zjevné. Jak můžete, nebo už jste eh, hovořili s nějakými prostředníky, zejména co se týče Libie. Děkuji, Viole. Teď už musí bohužel odcházet tlumočníci, takže teď prosím všechny, aby hovořili anglicky v posledních minutách. Děkuji. Maria? Thank you, uh, thank you very much. Uh, on on the error rate, uh, maybe uh, I can uh,